So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. A milí kolegové, milé kolegyně, usaďte se prosím. krásné dobré ráno všem, milí kolegové, milé kolegyně a doufám, že všichni v sále, včetně tlumočníků a tlumočnic, mají za sebou krásné prázdniny, skvělou dovolenou a, a když se tady rozhlížím, tak někteří ještě jsou na cestě k nám a já doufám, že do půl desáté to zvládnou a pak budeme hlasovat. Zahajuji dnešní jednání a rád bych nejprve oznámil, když se podívám do svých podkladů, že tady máme dva nové kolegy, eh, kteří jsou náhradními členy tohoto výboru. Šomary Kaváda a Priois. Já doufám, že jsem ta jména pro a omlouvám se, tak přeci jenom to nebylo správně. Já se to naučím, slibuji si jmén, je to vždy trochu problematickou. Na dnešní zasedání a tady máme všechny jazyky, kromě maltéštiny, chorvačtiny a galštiny. A kelštiny. Tolik tedy k informaci. A byl tady rozhovor mezi výborem UN a týkalo se implementace konvence pro lidi e, s postižením. 27. srpna se zúčastnil této, tohoto zasedání kolega Koza, který nás teď bude informovat stručně, kompaktně o té diskuzi, která proběhla. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se to pokusím vzít stručně. Je to velice vážná záležitost a začnu přehledem faktů. Tak především existuje umluva o právech postižených osob a Evropská unie je signatářem. A toto je mimořádné, poněvadž v tomto případě je signatářem skupina zemí, Evropská unie, nikoli pouze, nikoli tedy jednotlivé země. A to samozřejmě ovlivňuje to, jakým způsobem se tato konvence prakticky realizuje my eh, tady máme rámec, eh, aby se ověřoda, kterým se ověřuje fungování této konvence a máme zde eh, několik výborů. Náš výbor je hlavním výborem zodpovědný a pak máme ještě výbor Libe a výbor Pety. My jsme zahájili práci v Dubnu a já Osobně eh, jsem cestoval v Dubnu do Ženevy, aby se zúčastnil příslušného dialogu. Tento dialog se pokoušel vysvětlit, o čem tento rámec bude a nyní v srpnu 27.8. Eh, provedla svoji prezentaci Evropská komise. Byl zeslán dotazník komisí a e, tento se potom dostal do e, Ženevy a zástupci e, výboru odpovídali na shromážděné otázky. Náš výbor na tomto bude pracovat do budoucna. Příslušný výbor dnes nebo zítra přijme příslušné závěry a my jako výbor pro zaměstnanost s tím potom budeme pracovat. A bude se dotýkat eh, buď to legislativní eh, práce, eh, případně ještě také dalších. Eh, k tématům patří eh, úsporná opatření v souvislosti s finanční krizi a dále používání eh, strukturálních fondů. Taktéž se objevily další otázky o tom, jak Evropská unie bude podporovat dostupnost. Poněvadž všichni víme, že již před čtyřmi lety ta, tento výbor slíbil, že bude nová legislativa o dostupnosti. Měli jsme tam také další otázky, které se týkají právního zastupování lidí, eh, mm, lidí tedy postižených, jaké jsou další možné právní a další restrukce, jak tedy pomáhat těmto lidem, také se byly zmíněny Eh, otázky mateřské dovolené a spousta dalších otázek. No a ještě poslední věc, která tam zasněla, a to se týká právě naší práce. Tento rámec je nezávislý mechanismem, eh, který prověřuje naši práci, dalo by se říci, a eh, součástí tohoto rámce je také Evropská komise. Příslušný ženevský výbor nás tedy to můžeme očekávat, bude zahrnovat kritikou. My jsme v této souvislosti zmínili rezoluci zmíněnou v květnu na plénu Evropského parlamentu. A já myslím, že to je pozitivní krok. Asi už budete vědět, že letos na podzim bude vypracována další zpráva o implementaci této umluvy OSN. A to ukazuje, a ukáže se, eh, jak se těmito otázkami intenzivně zabývá náš výbor. V parlamentu vznikla síť, do které vyslali své členy výbory celkem devět různých eh, výborů. Eh, já vám děkuji za pozornost. Herzlichen Dank, Kollege Kosa. Děkujeme kolegovi pan eh, Koza. A já bych rád eh, přešel k bodu eh, číslo 3, což je Evropská síť služeb zaměstnanosti a, a také přístup pracovníků ke službám mobility a, a další pracovní síly. A kolega Heinz Becker Zároveň jsme také do, uh, udělili mandát pro jednání uh, s komisí a s radou. A první setkání se konalo 15. července, to bylo velmi úspěšné a uh, mluvilo se už o těch prvních paragrafech, jednalo se o nich. Ve svých poznámkách mám uvedeno, že došlo eh, k docílení určitého pokroku. Já nechci předbíhat, co bude říkat pan kolega Becker. Může mluvit o všem, ale prosím vás ne déle než 10 minut, abychom měli dostatek času, pan kolega Becker. Děkuji. Rád bych e, řekl ještě předem, že mám velkou radost vlastně s předsednictví, proto je to, pro mě je to velký zážitek to vidět osobně, to je pravda. Mm, je to úspěšný proces a na začátku. Včera se konal druhý trialog a dohodli jsme se na postupu, kdy vlastně články půjdou do popředí a teprve potom budou vlastně Eh, jsme tedy pokročili, jednak to souvisí eh, s tím, jak bude vypadat ta síť EURES, eh, protože tady máme komplexní struktury, taková nějaká evropská koordinační kancelář nebo taková kancelář na národní úrovni. Také tady je otázka zvýhodněné role veřejných služeb zaměstnanosti a objevuje se tady stále otázka, která je zaměřená na soukromé poskytování poskytovatele na neziskové organizace. Je to opravdu komplexní diskuze, ale pokročili jsme a tak daleko, že můžeme říct, že jsme docílili jednoty, eh, na těch formulacích se ještě pracujeme. A dále tady máme ještě aspekt, který eh, je považujeme za velice důležitý a to je a, eh, etablování role sociálních partnerů. A, to si neodporuje, jde spíše o technické otázky. My se domníváme, že krok po kroku se dostáváme dále, tak jak jsme to také vypracovali na našem výboru. není, nebo je tady důležité, že máme takovou konstruktivní, pozitivní atmosféru ze strany rady i komise. Nejsou tady nějaké emocionální bariéry. Já bych při této příležitosti rád poděkoval, protože je vždycky podstatné, abychom měli suverénní předsedkyně. Paní Uskol to dělala opravdu skvěle. Barbara ze sekretariátu to jsou opravdu velkou pomocí a, a také náš právní zástupce se Mario opravuje velmi efektivně a také spolupráce s našimi stínovými zpravodaji a, a dalšími kolegy je velice a, dobrá. A já doufám, že jsem vás nenudil, ale zapotřebí také opravdu říct, když něco funguje dobře. Děkujeme panu kolegovi Bekrovi. Všechno zní velice dobře. Přeji i nadále úspěšná jednání. A teď jsme pokročili moc rychle. Eh, protože hlasovat jsme měli v 9.30, já jsem příliš šlapal na ten pedál, tak teď eh, si uděláme malou přestávku, ale určitě eh, budete mít potřebu <laughs> si popovídat o tom, co jste zažili na dovolené. So, Kolleginnen und Kollegen, ich a kolegové a kolegyně, prosím vás, usaďte se. Kolleginnen und Kollegen. Milí kolegové, teď se dostáváme k hlasování o rozpočtu. Minimálně o té části, kterou máme my, co by výbor EMPA, tedy se souhrného rozpočtu kterém se tedy radíme, máme celkem 94 pozměňovacích návrhů a pro hlasování. A začneme tedy hlasování o těchto pozměňovacích eh, návrzích. Takže nyní pozměňovací návrh 6238. Tak kdo je pro, prosím? Děkuji proti. 6238 zamítnuto. Nyní 6232. Kdo je pro? Děkuji proti. Zdrželi se. Přijato. 6239 pro. Proti. Zamítnuto. 6245. Děkuji proti Přijato. 62.00 pro, proti, takže pro byla většina. Děkuji. Chcete prověřit? Dobře. 62.00 prověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A 22 hlasů proti 17, takže přijato. Tak a teď hlasujeme o 62, 46. Kde je pro? Proti 66, 46 habe ich aufgerufen. Ale já jsem nechal hlasovat do 62, 46. Ano? Takže ještě jednou 62, 46 pro, proti. Takže bylo to většina proti, je to zamítnuto. A nyní 62, 40, kdo je pro? Proti? přijato. Šedesát jedna. Kde je pro? Proti. Takže schváleno. 6202 pro, proti, zdrželi se, takže je to přijato. 62.33 pro. Proti. Eh, schváleno. 62.42 pro. Proti. Zamítnuto. 62.43 pro. Proti to prověříme. Šedesát dva, čtyřicet tři. Prověřujeme. Hlasovali všichni? Je přijato. Nyní osm. Kdo je pro, proti, zamítnuto. 62, 49 pro, proti, zamítnuto zcela jednoznačně. 62, 34 pro, proti, přijato. 62, 50 pro, proti, zamítnuto zcela jednoznačně. 6203 pro, proti, přijato. Tím 6251 eh, odpadá, ano. A taktéž 652a. Budeme hlasovat 6235 pro, proti, přijato. 6253 a 6254 jsou identické, kdo je pro, proti, zamítnuty oba dva. 60, chcete prověřit, dobře, takže prověříme 6253 a 6254. Ineš Zuber? Já musím říct, že tu máme poslance bez karty, takže jestli bychom mohli posílat, eh, počítat za GUE NGL jeden hlas navíc? Wir können per Hand zählen, ja. Ano, ano, můžeme to, můžeme to spočítat ručně. Dobře, tak eh, prosím příslušného kolegu či kolegyni, aby Eh, dával jasně najevo, za je pro nebo ne. Tak konstatujeme, že nám přebývá jeden socialistický hlas, kdo se dobrovolně zdá hlasování, nebo to bude muset rozhodnout Juta. Dobře, tak. Tak, ještě někdo má nějakou další komplikaci? takže 24 k 23, takže to máme přijato jedn, většinou jednoho hlasu. Nyní 62, 55 pro, proti, ne, omlouvám se, to odpadá. a budeme hlasovat o 62.56. To je pouze poznámek. Jde pro, proti, zamítnuto. 62.05. Kdo je pro? Proti? Takže převážely hlasy proti, zamítnuto. 62,57. Kdo je pro? Proti? Také zamítnuto. 62,58. Kdo je pro? Proti? Prověříme. 62,58. opět nám přebývá jeden hlas za SAD. Teď je to v pořádku a Takže přijato 6058. A teď máme 6260. Kde je pro? Proti přijato. 62, 60 poznámky, kdo je pro, proti, přijato. Dále 62, 62 pro, proti. Tak to není jasné. Prověříme 62, 62 elektronicky. Hlasovali všichni. Přijato. Ano. Šedesát dva nula sedm pro. Proti. To je těžko říct. Prověříme 6207. Hlasovali všichni. Zamítnuto. A budeme hlasovat 62, 63, kdo je pro. Proti. Jednoznačně zamítnuto. 62, 64 pro. Proti. Také zamítnuto. 62, 64 poznámky pro, proti, přijato. 62, 66, pardon, 60, hmm. tak 62, 65, kdo je pro? proti, přijata. 62, 66 pro, proti, zamítnuto. 62, 67 pro, proti, zamítnuto. 62, 67 poznámky pro, proti, také zamítnuto 62-68 pro, proti, přijato 62-69 pro, proti, přijato 62 70 je identický, takže není třeba o něm hlasovat zvlášť. Nyní 62, 71 pro,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 tak eh, my jsme právě zjistili, že máme chybu eh, v hlasovacím seznamu 6271. Tam by měl být ta poznámka, která je u 6270. To znamená, že pokud jsme přijali 6269, pak 6271 odpadá. A budeme muset hlasovat 6272. je pro? proti a to prověříme. Hlasovali všichni. Ano, a je to přijato 40 proti 9. Tak to jsem asi špatně viděl. 62.08 pro Proti? Přijato. Prověřit? Ne? Ano? Ne? Okay, dann sind wir bei zwei. Tak, budeme hlasovat 62, 77, kdo je pro? Děkuji, proti. tak většina byla pro, tedy přijato. 62,78 proti, také přijato 62,79, kdo je pro, proti, myslím, že to je přijato, 62,10, kdo je pro, proti, zamítnuto, 62,80 pro, proti, zamítnuto, prověřit, 62,80 prověříme, hlasovali všichni, děkuji, zamítnuto. to bylo 6,80 teď. Ní 62,11 pro, proti, zamítnuto. 62,81 pro, proti, zamítnuto. 62,12 pro, proti, také zamítnuto. 62,82 pro, proti. To prověříme. Hlasovali všichni. Je to zamítnuto. 62.13 pro, proti a je to zamítnuto. 62.83 jde pro, proti, to je přijato. 62, 84 Nejdříve čísla pro, proti, zamítnuto, 684 poznámky pro, proti, zamítnuto, 62, poznámky prověříme tedy. Hlasovali všichni. Ano, a je to zamítnuto. A tím se dostáváme k 62,85 pro, proti, zamítnuto, 62,15 pro, proti, zamítnuto, 62,16 pro, proti, přijato, 62, 17 pro, proti, tak to prověříme, to nebylo zcela jasné. zdá se, že je to jednoznačně, jednoznačně schváleno. Tak prosím, eh, prosím, eh, zvedejte paže tak, aby to bylo jasné, což není nic eh, politického, to je prostě technická poznámka. Nyní 62,86, to je pro, proti. Takže zamítnu to. 62.18. Pro. Proti. Ne, prověříme 62.18. Jednoznačně zamítnuto. Já nevím, když, když hlasujeme příliš rychle, tak já se prostě nevyznám potom v tom lesu rukou, co znamená co. A prosím bez protestu ze sálu. Myslím, že vy to děláte eh, velice dobře a důkladně, ale eh, když tady naši dva koordinátoři za ty největší dvě frakce eh, hlasují víceméně eh, ve shodě, tak je to víceméně jasné. Ne, vy to děláte velice eh, důkladně, takže možná, eh, možná, že to zase nebylo tak rychle, že by to mohlo jít i rychleji. Ano, já, já si to tedy beru, já vám garantuju, že já to jsem schopný dělat rychleji. Tak 62, 87 pro, proti, Zamítnuto 62.19 pro, proti, zamítnuto 62.20 pro, proti, zamítnuto 62.21 pro, proti, tak to nevím, prověříme 62.21. Děkuji. Hlasovali všichni. A je to těsnou většinou zamítnuto. A je to, je to i s tím započítaným jedním hlasem bez karty. 62, 22 pro, proti, podobná situace rovněž prověříme 6222. Hlasovali všichni. Končím hlasování a zamítnu to opět. No, pardon, a ta, ten jeden hlas navíc, takže je to přijato, ano. Je to 25 hlasy proti 24 přijatom. Nyní kompromis. Prosím. Kompromis 6295 pro. Proti. Přijato. Takže vyhlasujeme 6224. Kde pro? Proti. Zamítnuto. 6225 pro, proti, zřejmě přijato. Přijete si to prověřit? Ano. Takže 6225 prověříme. Hlasovali všichni. Zamítnuto. 62,26 pro, proti, zamítnuto. 62,27 pro, proti, zamítnuto. 62,89 pro, proti, přijato. 62,28 pro. A pardon, ten odpadá. Nyní tady kompromis 62,94. Kdo je pro? Proti. Přijato 62,91 pro. Proti. Schváleno 62.30 pro, proti, přijato, nyní 62.92 čísla pro, proti, zamítnuto 62.92 poznámky pro, proti, zamítnuto 62.31 pro, proti, přijato 62.93 pro, proti, přijato. Závěrečné hlasování e, se zde nekoná a my sdělíme výsledek příslušnému výboru tak, jak jsme to eh, uzavřeli. Všechno. No a tím se dostáváme eh, na, zá, k závěru eh, tomuto zasedání výboru a příště se uvidíme 15. září 9, 9 až 12.30 a poté 15 až 18.30. Přeji vám příjemný den a úspěšný den. Jo, vlastně